K závěru rozpravy bylo předloženo šest návrhů usnesení. Tím je rozprava ukončena. A budeme hlasovat, kolegové. Začneme usnesením k situaci v Středoafrické republice. Je zde návrh pěti frakcí. Návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh dvě, kdo je pro?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 Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Celé usnesení, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Poslední usnesení situace na Sri Lance. Opět eh, návrh eh, usnesení pěti frakcí. Po, po odstavci 1 návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 9 původního textu dvě části, obě jsou jmenovité hlasování. První část zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato druhá část jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Je to nepřehledné, zkontrolujeme to elektronicky. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Celé usnesení v pozměněné podobě jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Zápis dnešního jednání bude k dispozici parlamentu na začátku příštího zasedání, pokud nebudou žádné námitky eh, proti dnes přijatým usnesením, pak budou tato usnesení sdělena příslušným grémím. Dámy a pánové, jsme na konci velmi dlouhého roku, který nám velice rychle uběhl a proto vám všem děkuji za kvalitní spolupráci.